ročního obratu. Dále jsme zabránili tomu, k těm místům, kde komise chtěla zhoršit práva spotřebitelů, například omezení práva na odvolání, kupní smlouvy ve směrnici pro, o spotřebitelských právech, tomu jsme dokázali zabránit. A také je zde celá řada opatření, která jsme dali do černého seznamu OPG. Já to tady nemůžu celé vyjmenovat, protože nemám dost času. Pak je tady skutečně něco takového nedobrého, co nás nepodařilo se nám do té černé listy do toho černého systému dát dvojí kvalitu produktů, protože většina členských států Evropské unie prostě byla proti. A teď je otázka, máme se vzdát všeho, co, čeho jsme dosáhli, máme to hodit do koše. Má frakce navzory všemu doporučuje, abychom to podpořili a zajistili, aby revizní doložka, kterou jsme prosadili my, byla skutečně uplatněna během příštího volebního období a využita k tomu, aby práva, která spotřebitelé mají, byla skutečně vymáhána pomáhána také v oblasti dvojí kvality, neboť nemůžeme akceptovat, aby zde byli spotřebitelé první a druhé kategorie a dostávali lepší či horší kvalitu. Proto my, jakožto sociálové a demokraté, budeme nadále pracovat na tom a bojovat za to, aby toto bylo odstraněno, zakázáno, neboť akceptovatelné to není. Ale přesto doporučujeme, abyste mm, zítra podpořili ten kompromis, který se nám podařilo vydobít. Děkuji. A nyní na minutu za ekár pan Skripek. Vážený pane předsedo, pro naší generaci, pro moji generaci, pro lidi ze střední a východní Evropy byl symbolem spojení Evropy pád železné opony, ale pro naše děti to možná bude rok, ve kterém začne platit legislativa, která zbrání prodeji potravin, které mají pod stejnou značkou různé složení. Lidé ze západní Evropy mají kvalitnější potraviny než ty tež, které jsou vyráběné u nás na východě Evropy. A proto doufám, že boj za stejnou kvalitu potravin už jde do finále. Evropská komise navzdory 20 eh, tisícovému aparátu si tohoto um, problému všimla až v roce 2017, když předseda Juncker řekl, že, cituji, Slováci si nezaslouží eh, eh, mít v rybých prstech méně ryb, Češi méně kaká ve své čokoládě a Maňaři méně masa ve svém jídle. Díky za politický průlom tohoto typu. Ten dík patří eh, mm, až eh, občanům, kteří eh, ukázali, že nadnárodní potravinářské koncerny lhaly a procházelo jim to. Ale takováto změna je jenom první krok k stejnému měření, měření stejným metrem v Evropské unii. Další věci, jako dorovnání dotací pro zemědělce, budou muset ještě následovat. Děkuji za Alde pan Srimovič. Děkuji, pane předsedo. Před několika lety jsem koupil online eh, eh, pokoj v eh, skvělém hotelu za cenu mm, takřka minimální. Byly tam nádherné pokoje, výhled skvělý, nábytek perfektní, až jsem tomu nemohl věřit. A když jsem tam přišel, tak se ukázalo, eh, že to opravdu bylo příliš dobré na to, aby to byla pravda. A eh, nebylo to, nebyl to ani hotel, byl to garáž, kterou někdo předělal na takový pokoj, ve kterém jsem měl eh, být ubytován. A cílem tohoto legislativního předpisu je vyhnout se takovýmto scénářům do budoucna. Tohle jsou zkušenosti, které má řada evropských spotřebitelů v každodenním životě. Ten návrh, který je na stole, eh, tohle, obrá eh, tohle brání a myslím si, eh, že to je tímto způsobem vítězství pro spotřebitele. Rozhodně to hájí právo na odstoupení, což já bych býval tehdy udělal. Také to zásadně Eh, obchází tedy dvojí eh, kvalitu produktu, ale eh, myslím si, že alespoň tam udělá to, to dělá určitý krok a stěžuje to život těm neseriózním podnikům. Ty nové transparenční požadavky online se postarají o to, aby ta rankingová kritéria na vašich stránkách byla jasně viditelná, že nebude možné podvádět a také falešné, falešné hodnocení se eh, zmizí. A myslím si, že je to dobrý legislativní předpis a já doufám, že kolegové eh, nepadnou do pasti tím, že by to vrátili do výboru, protože kvůli eh, tomu spornému bodu zboží dvojí kvality. Děkuji vám. A teď za GUE, pan Šrba, děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení kolegové, vážené kolegyně. Je dobré, že se věnujeme ochraně spotřebitele a definujeme jednotné standardy. Důležité je, že Evropský parlament jako přímo volená instituce je spolehlivější než Rada i komise když jsme viděli na, na, v návrhu komise právo na eh, odvolání smlouvy, tak my jsme ho vylepšili. Eh, když se podíváme na to zboží dvojí kvality, když někdo z Německa jede s dětmi do Polska a tam jim koupuje jejich oblíbené máslové sušenky, tak tyto by měly obsahovat stejné množství másla a ne palmový olej ale bohužel tomu tak není. A tady na základě praktik maximalizujících si zisk některé podniky, především eh, eh, ve východní Evropě, dělají se spotřebitelů a spotřebitelek spotřebitele druhé třídy. Musíme v rámci solidarity s Evropou tomu učinit přítrž. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát. A teď za zelené paní Reda. Děkuji, pane předsedající. Eh, navzdory eh, řadě eh, dobrých ustanovení ke transparentnosti a právo spotřebitele online i jeden klíčový kousek z tohoto předpisu chybí a je to jasný zákaz dvojí kvality zboží. Já vím, že tady nejsme rozděleni ideologicky, ale zeměpisně poslanci ze západu si myslí, že tenhle dohoda je dost dobrá, eh, a i když se parlament eh, vzdal eh, svého stanoviska, a východoevropští poslanci chtějí něco lepšího. Zelení rozdělení nejsou. My to považujeme za záležitost rovného zacházení s lidmi v EU. A toto je opravdu v jádru toho, co evropští občané očekávají. Že nebudou diskriminováni kvůli tomu, kde žijí, tím, že se jim bude eh, prodávat horší produkt. Proto bychom eh, rádi si vyhradili čas na to, aby se to udělalo správně a nepřijali dohodu z trialogu, eh, která byla naléhavě přijata a kde parlament eh, vzdal svůj eh, eh, slib občanům zakázat zboží dvojí kvality. Děkuji. Tím jsme vyčerpali seznam mluvčích za jednotlivé politické skupiny a teď jednotliví řečníci. Pan Gyuga. Děkuji. Dnes Eh, jsme nebyli schopnout úplně eh, normální dohody eh, bez diskriminace. Diskriminace týden za týdnem. Minulý týden tady byla diskriminace mezi, vůči okrajovým zemím v balíčku mobility. Teď chceme diskriminovat lidi tím, že to budou druhořadé produkty. Já jim budu říkat druhořadé. Dáváme lidem druhořadé produkty, eh, aby je spotřebovávali, protože eh, diskriminujeme. A to si prostě řekněme eh, na rovinku. Chceme spravedlivou Evropu pro každého, chceme tu tež kvalitu produktů pro všechny. Ano. Tak to nevzdávejme. Bojujme dále. Bojujme dále a vyhrajme

Eh, když eh, jde o tuto směrnici, tak eh, samozřejmě tady jde o zboží dvojí kvality. My jsme dali několik návrhů komisi k diskriminaci a ke dvojí kvalitě a reakce komise byla, že ty výsledky jsou dané odlišnými preferencemi spotřebitelů. Já jsem získal podporu 44 poslanců Evropského parlamentu a Eh, provedla jsem o tom studii a také jsem navrhla eh, eh, unii legislativu, která měla ukončit diskriminaci. Proběhla diskuse na plenárním zasedání společně s kolegy z České republiky s paní Šojdrovou k výsledkům ochutnávek německých, českých a chorvatských výrobků Předseda Juncker navrhl novou dohodu a to na základě tohoto a stanovisko parlamentu je jasné. My jsme v září při hlasování ho ukázali a ten text dosažený na trialogu není uspokojivý. Já jsem podepo, spolu podepsala pozměňovací návrhy, jejich cílem je zajistit tutéž kvalitu pro všechny občany. Eh, vyzývám eh, všechny eh, kolegy, aby podpořili tyto pozměňovací návrhy, protože tady volíme, tady bojíme proti dvojkolejné Evropě. Pokud to nebude přijato, zůstane hořkost v našich ústech a já jsem proti rozdílu mezi východem a západem a musím vám připomenout, že pan Juncker sám řekl, že Evropa musí dýchat oběma plícemi stejně. A prosím, mějte to na paměti, až budete zítra hlasovat. Děkuji a teď dostává slovo paní eh, Grapiny na minutu. Děkuji, eh, pane předsedající. Vážení kolegové, je jasné, že jsme museli uh, novelizovat danou směrnici. Uh, vlastně tady se novelizují čtyři směrnice. Uh, práva spotřebitelů, nepoctivé obchodní praktiky, uh, uh, kontraktní, uh, smluvní ustanovení, uh, změny a tak dále. Většina změn je u těch prvních dvou směrnic. Uh, samozřejmě je třeba, abychom uh, měli stejnou kvalitu zboží po celém vnitřním trhu musíme říci, eh, že jsou tady některé dobré změny, které nemůžeme ignorovat. Já eh, myslím tady na práva spotřebitelů eh, odstoupit nebo na očkodnění. Ten kompromis samozřejmě nejde tak daleko, jak bychom chtěli. Například, abych to jasně řekla u té dvojí kvality, protože tady opravdu je změna článku 6 ve směrnici, ale

Když jsem eh, začal pracovat eh, na problému dvojí kvality zboží, tak se zdálo nepravděpodobné, že bychom eh, to kdy dotáhli do legislativní fáze, které, kde by se zakazovala tato praktika. Tohle je výsledek šesti let výzkumu, výzkumu, doporučování a tak dále. A nikdo teď nemůže říkat, že Chorvata nebo Bulhaři chtějí potraviny, které jsou méně Eh, zdravé nebo horší technické kvality eh, nebo eh, praše, který hůř pere. Pro miliony občanů v Evropské unii je tohle nesmírně emocionální otázka. Díky tomu jsme se cítili jako dlouhoradí občani a to docela oprávněně. Tento parlament ukazuje, že není žádný rozdíl mezi Západem a Východem, že jsme jedna Evropa, že můžeme a měli bychom

Eh, zapsaných řečníků a teď přejdeme ke každý AI. Máme tady sedm žádostí o slovo a přijmeme je všechny. A teď dám eh, slovo panu Buzojovi, Kristiáne, na minutu. Děkuji. Eh, já vím, eh, že to vyjednávání bylo obtížné a není snadné eh, najít správnou rovnováhu mezi potřebou vymáhat práva spotřebitelů. Je třeba, že poprvé jsou tady konkrétní odkazy v legislativě ohledně na dvojí měřítka a členské státy mohou přijmout nápravná opatření, ale měli bychom být ambicioznější. Dvojí měřítka je třeba řešit lépe v naší legislativě. Tyto praktiky po podkopávají důvěru evropských občanů, a to zejména ze střední a východní Evropy eh, v náš společný trh. Takže zítra bychom měli podpořit eh, pozměňovací návrh kolegyně Roži Tun, eh, který jsme původně odhlasovali na MKO a ta legislativa potom bude lepší. Děkuji. Děkuji vám a teď dostává slovo paní Joana na minutu. Domnule președinte, doamnă comisar,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 že výcho- lidé ve východní Evropě už toho mají dost dostávat za stejné nebo větší peníze, špat, horší produkty a kvali, kvalita potravin je opravdu horší. Za stejné peníze máme také dost toho, že si kupujeme horší kvalitu automobilů automobilu například. Automobily, které jsou kvalitativně jasně horší než ty, které si můžeme koupit v západní Evropě. Celá východní Evropa už 30 let, let si zvykla na to, že kvalita pro všechno by měla být stejná pro všechny. Neexistují přece dva různé, dvě různé chutě nebo vkusy. Měli bychom eh, už nedo, dále nedovolit, aby si někdo jiný myslel, že máme jiné standardy než západní Evropa. Produkty by měly mít stejnou kvalitu, nejsme přece nějaký mé, nějací méně cený občané. Toto by mělo skončit. Děkuji. Děkuji. Další řečník, pan... Dě... Děkuji, pane předsedo. Pa... Ochrana spotřebitelů nechce, aby existovaly dvojí standardy kvality a že by vlastně měly být, měla být jiná kvalita po, pro spotřebitele v západní a ve východní Evropě. Ochrana spotřebitelů to je také ochrana obchodní značky která by s tímto měla souviset ruku v ruce, zejména pokud jde o podniky, které sídlí v Evropské unii, aby byly chráněny před nekalou konkurencí od podniků ze třetích zemí. To platí zejména pro řecké výrobky například, které mají velmi vysokou kvalitu a které využívají například přívlastek makedonský, jako například makedonské víno. A nyní jde zde o nekalou konkurenci ze strany Skopje kde také využívají přívlastek makedonský, což je opravdová provokace, která zavádí spotřebitele v omyl. Proto paní komisařko Jourová vyžadujeme, aby Evropská komise podpořila řecké výrobky, které mají vysokou kvalitu a které někdy jsou označovány přívlastkem makedonský. To je velice závažná věc a komise by se tím měla zabírat. Paní Záborská. Děkuji, pan předseda. Děkuji, pane předsedající, vážená paní komisařko. Pro Slovensko a další země východní Evropy je otázka dvojí kvality výrobků důležitá. Testy totiž ukázaly, že mnoho firm v našem regionu pod stejným názvem nabízí výrobky s jiným složením a také nižší kvality. Vím, že není jednoduché dospět k dohodě ale návrh předběžné dohody, o které máme zítra hlasovat, není dobrý. Musím přiznat, že jsem velice překvapená, že tento návrh dává komisi dva roky na to, aby jen posuzovala aktuální stav a teprve poté, jestli vůbec, navrhne zakázat prodej výrobků stej, různé kvality pod stejným názvem. My přitom víme, že taková ta praxe je běžná a lidé s ní nejsou spokojeni a proto budu hlasovat pro pozměňovací návrhy, které zakážou takovéto postupy. Na společném evropském trhu se kvalita nesmí měřit dvojím metrem. Děkuji, pane předsedající. Děkuji. A nyní pan Nekov má slovo. Děkuji vám, pane předsedající. Jakožto občan z členského státu, který přistoupil do EU poměrně nedávno, musím říci, že tyto dvojí eh, standardy by se měli projednat a projednávají ještě během tohoto volebního období. Je to velké vítězství sociálních demokratů a já chci pogratulovat svým dvěma kolegům, eh, zejména eh, Olze, pro niž toto téma bylo důležité a díky ní se toto téma dostalo do Evropského parlamentu. Není žádná logika v tom, aby na jednotném trhu eh, nebyly jednotné standardy pro výrobky, které se prodávají pod stejnou obchodní značkou. Protože to pak znamená, že se nejedná o volný pohyb zboží a služeb, ale jenom o selektivní pohyb. A vyzývám tedy i bulharské úřady, aby tuto směrnici přijali a převedli. Nemůžeme dnes eh, dopustit, aby existovaly dvojí standardy. Děkuji. Další řečník. You have the floor, Mr. Chukan. Pan Cukan. Děkuji vám, pane předsedající, vážení kolegové. S ohledem na zprávu pana Daltona musíme tedy prosazovat to, co dělala paní Sehnalová a paní Bolzán v posledních dvou letech. Je to právě zabránění takovýmto dvojím eh, normám. Spotřebitelé v západní Evropě dostávají výrobky lepší kvality. A k čemu tedy je Evropa, když nedokáže respektovat eh, práva všech eh, stejným způsobem? Evropa s námi nezachází stejně občané, kteří hlasují ve svých zemech, zemích, kteří nás volí, předpokládají, že je budeme hájit, že budeme hájit jejich zájmy a o to se snažíme. Ale musíme udělat ještě více. A já bych rád, aby rumunské předsednictví rady více hájilo i zájmy eh, Rumunů, protože

To logo Ano, děkujeme a nyní dvě minuty pro pana Daltona. 90% vystoupení, které zde zazněly, se týkaly jednoho tématu a já souhlasím s mnohým, co jste řekli o dvojí kvalitě a myslím, že jsme dosáhli mnohého. Toto je opravdu průlomové eh, dohoda v oblasti dvojí kvality, ale nechápu, proč někdo chce odmítnout celek, protože to, že neprosadili svůj To prostě nejde požadovat to též ve všech zemích. Jsou různé preference chuti v různých zemích, různá eh, dostupnost surovin. A neznamená to, že je to horší. Jsou zde různé ingredience. Třeba Coca-Cola ve Spojeném eh, království je vyráběna s jiným typem cukru než Belgie ve Francii. A kdo má nyní přijít o ten produkt, který má rád. A chápu vaše znepokojení ve eh, východní Evropě, ale například ten cukr ve východoevropské Coca-Cola je produkována tam a využívá se také v USA. Tak kdo je tady diskriminován? Pokud projde tento pozměňovací návrh, tak toto budete muset posuzovat u každého výrobku v EU a to jsou miliony výrobků a to prostě nejde také nejde, aby jsme eh, se vrátili k, zpět k vyjednávacímu stolu, protože ten tu nebude. Rada a komise dali najevo, že udělali maximum a opravdu udělali hodně. Takže ten čas proto nyní vypršel. A komise určitě nic nepředloží, když se EP bude chovat eh, eh, nerealisticky a pak nebude vůbec žádná dohoda, nebude dosáhneme ničeho. Zde jsme dosáhli pokroku v eh, transparentnosti, odstoupení od smlouvy, transparentnosti trhu, srovnatelnosti cen a také možnosti zavádět sankce. A před koncem mi dovolte poděkovat mým spolupracovníkům, panu Smysovi, Alexovi Davisovi a Alexovi Govisovi, kteří mi pomáhli v této práci. Děkuji. Děkuji. Nyní jsme dospěli tedy ke konci této rozpravy a hlasovat se bude zítra. Nyní přikračujeme k zprávě paní Pilar Ayuso, transparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany No, no, řetězce a slovo má paní zpravodajka. Micro, please. Vážený pane předsedající, vážený pane komisaři, jsem smutná nad tím, že po 20 letech v parlamentu moje poslední vystoupení je v roli zpravodajky eh, ke zprávě o potravinovém řetězci. Já před 20 lety jsem přišla eh, sem, když byla krize šílených krav, v době, kdy jsem měla na starost potravinářský průmysl, průmysl ve Španělsku. Eh, podílela jsem se na nařízení, jimž vznikla EFSA a vytrvale jsem se věnovala eh, potravina, potravinovému právu. A dnes mohu říci, že EU má potravinové právo, které je nejpřísnější na světě a že jsme tedy vzorem, pokud jde o potravinovou bezpečnost. Mohu říci, že náš potravinářský průmysl je vynikající, novátorský a konkurenceschopný. A také mohu říci, že EFSA, pro něž jsem kontaktní osobou v tomto parlamentu, má vynikající práci od svého vzniku a pracuje v souladu s platnými právními předpisy. Nicméně je jasné, že je třeba aktualizovat nařízení z roku 2002, nejen proto, že se ukázalo, že některé body se dají zlepšit, ale také proto, že občané EU se stále více zajímají o postup hodnocení rizik v potravinovém řetězci a o transparentnost vědeckých studií, na jejich základě se přijímají rozhodnutí. Musím jen vyjádřit politování na tím, že tato legislativa byla připravena uspěchaně, bez dostatečné diskuse a pod tlakem sdělovacích prostředků, což není ideální scénář. Tady se hovoří o obecném potravinovém právu, ale je to trochu nepravdivé, protože se to týká pouze transparentnosti. Pokud jde o potravinovou bezpečnost, tak zde za hodnocení rizik odpovídají příslušné orgány, nikoli však za řízení rizik. Nicméně máme tedy dohodu. Já upřímně si myslím, že jsme dospěli k cíli, jimž bylo Eh, usnadnit přijímání rozhodnutí na základě vědeckých stanovisek, tak aby byla zajištěna vysoká potravinová bezpečnost v EU. Myslím, že také můžeme posílit důvěru veřejnosti v rozhodování tím, že to rozhodování bude transparentnější. Abychom zajistili větší transparentnost, budou mít občané okamžitý přístup k vědeckým studiím, které jsou podkladem pro řízení o povolení. Přesněji řečeno k informacím, které nejsou důvěrné, ty budou zveřejněny v okamžiku, kdy žádost bude posouzena jakožto přípustná. To by také mělo umožnit podnikům aby eh, předložili všechny studie a nikoli eh, jenom ty studie, které jsou pro ně příznivé. A v podniky, které by nedodržely to, že předloží všechny studie, by, mohou být penalizovány. Eh, touto dohodou jsme také dospěli k rozumné rovnováze mezi transparentností a zájmy průmyslu, abychom mohli nadále podporovat inovace v potravinovém odvětví zveřejňování informací bude probíhat, aniž by byla poškozena práva průmyslového či duševního vlastnictví. Informace by neměly nespravedlivě být zneužity v obchodním styku, proto zde jsou ke zveřejňování určité pojistky, jako například zpětná dohledatelnost. Pokud jde o EFSA, jsem potěšena se dvou důvodů. Od nynějška parlament bude mít dva zástupce ve správní radě a za druhé proto, že se posílí účast členských států v technických a vědeckých výborech což znamená, že vědci ze všech členských států by se měli více zapojit do povolovacích řízení. Pokud jde o seznam důvěrných informací, je třeba, aby tam byl i výrobní postup. Také je třeba zajistit novátorské myšlenky, ty také musí být v tomto seznamu důvěrných informací. Konečně eh, hodnocení rizik, to je další pozitivní věc, protože to bude vycházet z vědeckých názorů, ale zároveň by to se mělo zlepšit, eh, měla zlepšit transparentnost rozhodování. Jenom mě mrzí, že se nezvolil stejný postup jako u ECHA nebo EMA. A na závěr prosím, abyste podpořili tento text. Děkuji. Σας ευχαριστώ. Εξ ονόματος της Επιτροπής το έχει ο Αντιπρόεδρος, κύριος... Děkuji. nyní má slovo místo předseda komise, pan Katajnen. Vážený pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně, EU je hrdá na to, že má nejlepší systém bezpečnosti potravin ve světě. Ale Evropané jsou čím dál tím více znepokojeni a kladou si otázky, nad tím, jaké jídlo jedí a odkud pochází. Řízení rizik a rozhodování o řízení rizik v potravinovém řetězci je pro ně důležité. A proto nepřekvapí, že evropští občané vyzvali k tomu, aby měli ještě více ujištění o bezpečnosti svých potravin. Nedávná kontrola potravinářského práva a Evropská občanská iniciativa eh, v souvislosti s glyfozátem o tom svědčí. Dovolte mi ale nejprve poděkovat Evropskému parlamentu a radě, protože výsledek interinstitucionálních vyjednávání o návrhu nařízení o transparentnosti a udržitelnosti evropského hodnocení rizik v potravinářském potravinovém řetězce je nesmírně důležitý krok. Oba kolegistrátoři ukázali, jak je pro ně tato tematika důležitá. Probíhal intenzivní, otevřený, konstruktivní dialog. A dospěli jste k provizorní dohodě o tomto návrhu komise za rekordních 10 měsíců. Tato dohoda o pravidlech o transparentnosti je důležitá eh, a vychází vstříc od očekávání občanů, kteří si přejí větší transparentnost v oblasti potravinového řetězce. Dovolte mi nyní představit eh, hlavní prvky a vysvětlit. Dohoda znamená revizi evropského systému bezpečnosti potravin, zaměřuje se na transparentnost, větší transparentnost eh, postupu hodnocení rizik, také zvýší eh, důvěru v agenturu EFSA. Zvýší to také důvěru v systém vyhodnocování rizik a povede k tomu, že i EFSA se bude, bude mít větší zodpovědnost vůči evropským občanům. Je zde proaktivní zveřejňování všech vědeckých studií a dát eh, při požadavku na vědecké výstupy. A to již záhy v procesu hodnocení rizik, jakmile bude ta žádost považována za Eh, přijatelnou. Tento návrh eh, souvisí s dalšími navrhovanými prvky. Veřejná konzultace a informace komise o studiích týkající se eh, žádostí o autorizaci, což bude tedy řešit a řídit EFSA. Tyto opatření povedou k tomu, že EFSA bude mít přístup k relevantním Eh, vědeckým názorům předtím, než vypracuje svoje vědecké stanovisko. Bude zde také širší veřejný dohled, což také zvýší důvěru spotřebitelů v celý ten postup hodnocení eh, rizik. Dohoda také usiluje o to, aby byla eh, udržena konkurenceschopnost Evropy v oblasti potravin i krmiv. Jsou zde i pojistky týkající se eh, ochrany eh, důvěrných informací, což je důležité z hlediska inovací. Jde o hájení eh, ochrany osobních údajů i práv duševního vlastnictví. Toto je nesmírně důležité nejenom pro stimulaci inovací, ale je to také zásadní pro globální uznání bezpečnosti evropských eh, potravin. A podpora žadatelů, hlavně malých a středních podniků, zde návrh eh, zavádí eh, tedy poradenství před podáním žádosti, což povede k lepšímu pochopení celého procesu a také to usnadní působení našim inovátorům. Zajistí to také větší transparentnost a dlouhodobější udržitelnost. Členské státy proto budou také zastoupeny v řídícím výboru EFSA. Budou tam také dva členové, které bude jmenovat Evropský parlament. Jak poslanci a poslankyně vědí, to se odlišuje od eh, běžného přístupu parlamentu, eh, rady a komise, kde centralizovaným agenturám 19. Eh, července 2012. A komise hm, předloží své stanovisko parlamentu, kde, kde lituje eh, tento postoj. Ale eh, členské státy budou více zapojeny do zajištění expertů pro vědecké panely EFSA. Je důležité aby informace o rizicích byly eh, dostupné občanům a zlepší se komunikace o rizicích. Vznikne zde strategie komplexního informání o rizicích tak, aby tyto zprávy byly jasné, komplexní ať už budou pocházet od komise, EFSI nebo od členských států. Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení eh, poslanci, děkuji vám za eh, vaše eh, aktivní vystupování při dosažení této předběžné dohody a těším se na její podporu v plénu. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Katajnene. A nyní za výbor pro rybolov pan Sereo Santos na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo, vážený pane komisaři. Dovolte mi už nyní poděkovat a také poblahopřát kolegům no, no, kolegyně. Pravodajce zvláště děkuji za odvedenou práci. Lituji, že se nemohu zaměřit na všechna ta pozitiva, ale mám k dispozici jenom jednu minutu. Eh, produkce potravin pocházejících z moří a oceánů není posuzována stejně plnohodnotně jako výroba jiných potravin anebo výroba průmyslová. Zástupce EFSA, eh, v EFSA není žádný zástupce pro otázky rybolovu a tato tematika je nesmírně důležitá, protože na 70% těchto produktů, které jsou spotřebovány v EU, se importují z třetích zemí a je třeba u nich garantovat, že také odpovídají těm vysokým standardům transparentnosti a produkce. A e, také e, by e, konzumace produktů z rybolovu také měly přispívat ke zlepšování situace, například obezity, nemocnosti a podobně. Děkuji a nyní dávám slovo za EPP paní Deláje na jednu a půl minuty. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové. Během tohoto volebního období jsme viděli, do jaké míry otázky související s pesticidy a otázky potravin vlastně jsou stále aktuálnější pro naše občany. Ti chtějí vědět, jak funguje evropský systém a je naše povinnost jakožto poslanců, abychom tyto jejich požadavky splnili. Text, který máme na stole, z velké části odpovídá těmto problémům. Postup je transparentnější a jasnější. Umožní také, alespoň v to doufám, obnovit důvěru našich spoluobčanů v naše agentury a v naše rozhodovací postupy. Ústřední otázkou je samozřejmě okamžik zveřejňování údajů rovnováha mezi ochranou inovací a transparentností v Evropské unie. To je samozřejmě rovnováha, která je poměrně těžce nalezitelná. Naše malé a střední podniky čelí velké světové konkurenci, takže je zásadní, abychom vla, aby si uchovali náskok v oblasti inovací a výzkumu. Při, vítám tedy práci naší zpravodajky Pilar Ayuso a všech stínových zpravodajů. A přeji si, respektive eh, chtěla bych vyjádřit, jak mi leží na srdci, aby rozhodnutí, která přijímáme, budou vždy založena na pevném vědeckém základě. Jenom taková rozhodnutí nám umožní mít nespochybnitelnou pozici, tak abychom nezvyšovali strach eh, některých občanů a aby vlastně ta otázka se také příliš nepolitizovala tak nesmírně důležité je dobré fungování našich agentur a zejména Evropského úřadu pro bezpečnost potravin. To je opravdu zásadní otázka této problematice. Děkuji, paní Dele. A nyní paní Dale za socialisty a demokraty. Děkuji, paní předsedkyně. Všichni víme o skandálech kolem chemického průmyslu spojeného s pesticidy, to bylo zde hodně diskusí a hodně mediální pokrytý. A tato legislativa vlastně by měla reagovat na tyto skandály. A jsem ráda, že je to iniciativa, která ukazuje, že Evropská unie vyslechla hlasy občanů a Evropská